So, wir, wir äh, so, Ladies and Gentlemen, we have to start. Takže dámy a pánové, musíme začít. Srdečně vás vítám, protože kolegové Cox a Kvašněvský mají spoždění, tak navrhuji, abychom eh, pokračovali v naší zkůzi, Ve 12 hodin přistoupili k normálnímu pohlabu a v jednu hodinu bychom měli té, tu diskuzi s oběma pány. Já doufám, že navzdory uh, obědové přestávce to půjde, ale oba dva pánové prostě přistanou s letadlem až ve 12. 14 došlo ke spoždění. Pokud s tímto takto souhlasí, se samozřejmě kolega Bytykofr by se musel vzdát eh, svého bodu. Já myslím si, že je mu to v podstatě milejší. Pane předsedo, já protestuji. Ano, řádným způsobem. Takže nejdřív budeme hlasovat o stanovisku, které se týká Dohody mezi EU a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob v Evropské unii. Kolegyně Omen Ruiten má dnes v 10.39 návštěvu prince, takže k jejímu bodu přistoupíme jako k prvnímu. Paní Omen Ruiten, máte nějakou poznámku? Není tomu tak. Takže Budeme hlasovat elektronicky, protože to je pouze jedno hlasování a tímto zahajuji. Končím hlasování. 34 hlasů pro, 5 hlasů proti, bylo to přijato, děkuji mnohokrát a blahopřeji. A dostáváme se k naší zprávě, která se týká Evropské služby pro vnější činnost. Chtějí k tomu zpravodajové ještě něco podotknout? Není tomu tak. Myslím si, že Roberto a já jsme dopodrobna vše prodiskutovali s stínovými zpravodaji a předkladateli návrhů, takže mám pocit, že bychom tady mohli dospět k široké schodě. Kdo je pro kompromisní návrh číslo jedna? Proti? Drželi se schváleno. Kompromis dvě. Kdo je pro? proti, strželi se, schváleno. Kompromis 3, kde pro, proti, strželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, strželi se, schváleno. Dále 82 s ústním návrhem pro, proti, strželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, 87 pro, Proti? Budeme to muset elektronicky ověřit. Je to číslo 87. this is not arms trade report. Není to zpráva arms trade. Äh, die Abstimmung ist Hlasování u konce. Ist mit 15 15 hlasů pro, 28 proti, zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se schváleno 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 94 a 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 96 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 2 pro, proti, schváleno. 97 a 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 eh, s ústním pozměňovacím návrhem kolegy Kovačeva. Chcete ho přednést? Ano. Děkuji. Já navrhuji eh, hm, pozměňovací návrh. To, to make it a clarification. Abychom vyjasnili rozdělení roli mezi institucemi. Myslím, že to můžeme podpořit, protože tady panuje ta odpovědnost a cokoliv se stane mimo EU. Kdo je pro kompromis číslo 5 s tímto doplněním? Proti, zdrželi se, schváleno. Stovka, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Zamítnu to, říká pan předseda. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 108 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 105 pětka je pokryta kompromisem číslo jedna. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k návrhu číslo 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 424 pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou návrh 124, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125. -ka. Ne, to odpadá. Takže 129, ta byla stažena. Jsme u kompromisu 8. Roberto? Došlo tam k technické chybě na hlasovacím seznamu u 1 až 4. 1, 2, 4, pardon. To neodpovídá úplně přesně realitě. Is not the one. Yeah. It's a minus. Yeah, yeah. To byla, byla minuska. To je technické povahy, to technická chyba. Jo. Do you accept that we vote again? A, a akceptujete, abychom, chcete, abychom hlasovali ještě jednou ano? Kdo je pro 124? Proti. Zdrželi se. Zamknuto. A musíme se tedy vrátit zpět. A jsme u 125. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Ještě jednou. 125. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 126. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 127. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 128. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 132 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 133 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 134 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 135 pro proti, zdrželi se, schváleno. 136 a 137 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 138 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro. Je tam ústní návrh Ani Gomeš. Já bych jenom chtěla navrhnout, abychom tady přidali uprostřed věty následující část. The vast majority of EU delegations now have human rights focal points to ensure that human rights and women's rights in particular are mainstreamed within every delegation office of the EU. First I read it that way that... Uh, Já jsem to pochopil tak, že eh, práva žen nespadají pro, pod lidská práva, nevím úplně proč. A je to tím pokryto? Ale když něco navrhne Ana, tak ji eh, nemůžeme odporovat. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Proti? Drželi se. Přijato. This compromise was 10 bis. 10 bis we have now, compromise. My God. Compromise 10 bis. Kompromis 10 až. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A jsme o návrhu číslo 11. Pro? Zdrželi se. Schváleno. 154 pro. Proti? Zdrželi se. Zamknuto. 155 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. 156 je pokryto kompromisem 10 bis. 157 a 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 164 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 165 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. 165, je to tady dvakrát. 166, říká pan předseda. Pro. 166, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamknuto. 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. A jsme u kompromisu 13. Kdo je pro kompromis 13? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Jsme u čísla 179 pro. Šaruš Volsk, pan Šaruš Volsky, prosím. Já ten eh, svůj eh, pozměňovací návrh 179 nepovažuji za pokrytý číslem 113 a proto bych chtěl rád, aby se o něm hlasovalo zvlášť. Bylo to jako kompromisní návrh k tématu geografické vyváženosti. Tak, to jsme se na tom dohodli. Ten zbytek chybí. Taková to byla dohoda se stínovými zpravodaji. A pan Soros Voský za EP, frakci EPP také má tady svého zástupce. Můžeme hlasovat o 178. Ano, dobrá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamknuto. A jsme u... Prosím, nerozvádějte to. Rozhodli jsme, dokonce jsme hlasovali jaksi nad eh, rámec pravidel. 179 pro, proti, drželi se zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 185 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 186 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 187 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 188 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 190 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Ústní návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 191. Budeme ověřovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 23 hlasů pro, 21 hlasů proti. Ah, I closed it too early. Eh, ukončil jsem hlasování příliš brzy, takže ho znovu otevřeme. Je to 191. Still three missing. Stále nám tři chybí. No, nun no, haben alle abgestimmt. Nyní hlasovali všichni. Ano, bylo to dokonce přijato mnohem lépe. 27 hlasů pro, 21 proti. A jsme 192, to je technická otázka, tam se nehlasuje. E, souhlasí s tím pan Daf, tak to ano, takže jsme u 193. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 194. Pro? Proti? Zdrželi se. zamknuto? Osmička pro? proti, zdrželi se schváleno, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se zamknuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 18 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 20 a 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, Dvacet trojka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Dvacet pětka pro, dvacet pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamknuto. Dvacet šestka pro, proti, zdrželi se zamknuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 28 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 29 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 30 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 33, 34, 35. To je kongeniální spolupráce napříč frakcemi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Třicet šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třicet sedm pro,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 proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 640 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 a 51 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 s úzním návrhem číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Je to číslo 59. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 19 hlasů pro, 28 proti, takže zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 63 a 64 pro, proti, zdrželi se schváleno 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka ve dvou částech, kdo je pro první část, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A jsme u návrhu číslo 6 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička pro? Chcete ověřit šestku? Dobrá. Ověřujeme návrh číslo 6. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 28 proti, takže zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u DV1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, DV2 pro, proti, zdrželi se schváleno, DV3 pro, ne, takže jsme u DV5, ostatně pokryté kompromisem 7. Takže DV5. Pro proti? Drželi se. Nebylo to jasné ještě jednou, kdo je pro DV5. Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. DV7 pro? Proti? DV7 Šestka je pokrytá, deve šest pokryto, kde je pro deve sedm, Proti, drželi se, zamítnuto. Deve devět pro, proti, drželi se, zamítnuto. deset pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 911 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 912 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 914 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Pač jedna pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A jsme u bač pět pro, proti, zamknuto. A jsme u kont jedničky. To je pokryto. Takže kont 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kont 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kont 8 pro. Kdo je pro kont 8 proti? Zamítnuto. Kont 11 pro, proti, drželi se, zamknuto. Kont 12 pro, proti, drželi se, zamknuto. 13 pro, proti, drželi se, zamknuto. 14 pro, proti, drželi se, zamknuto. A nyní hlasujeme elektronicky o celkovém uměleckém díle za hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata. 38 hlasů pro, 12 proti, jeden člen se zdržel. Děkujeme mnohokrát. A navrhuji, kdy to má jít na plénum, aby to pravděpodobně kvůli zprávě paní Eštnové a paní Eštové tam nebude v květnu, ale v červnu, takže by bylo dobré, aby to bylo na plénu v červnu, protože by bylo smysluplné, abychom měli rozpravu o této zprávě za přítomnosti paní Ešnové. Já myslím, že Robert to souhlasí, takže já bych rád ještě před schůze frakcí v červnu se setkal se stínovými zpravodaji a ostatními, abychom to ještě tak nějak doladili, protože jsem viděl, že celá řada pozměňovacích návrhů od liberálů a dalších nebyla přijata, takže možná bychom to mohli nějakým způsobem přemostit, abychom to dokázali nějak dotáhnout. Takže bychom se měli ještě před plénem setkat. Paní Lezing? Ano, já s tím vůbec nesouhlasím a nevidím vůbec žádný důvod pro toto. Veškeré kompromisy jsme připravili velice pečlivě. Uh, Shodli jsme se na to značně. Já tady nevidím žádný důvod pro to, proč bychom to tady měli ještě odkládat a jasně se vyslovuji proti. Paní pa, eh, Lösingová, v květnu paní Eštnová na plenárce nebude. A protože se ta zpráva obrací bezprostředně na ní, tak je důležité, abychom o ní diskutovali za její přítomnosti. Mně to připadá smysluplné, abychom to tak nějak nevystřelili do vzduchu. A z tohoto důvodu budeme takto postupovat. Prosím, paní Kopa. Jménem socialistů jsme proti tomuto odkladu. Odkladu čeho? Čeho? Já podporuji to, co říkala paní Lezing. We do not talk about the report of Mrs. Lösing. Nemluvíme o zprávě paní Lösing. Mluvíme o tom, že rozprava o zprávě Galtieriho a Broka by měla proběhnout v červnu. To the postponement of the Lösing report we will come now. K odkladu zprávy paní Lezing se dostáváme teprve teď. Takže se dostáváme ke zprávě o vývozu zbraní. A paní Lízek požádala o slovo. No, pan Lízek. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl pouze říci, že v souvislosti, které která se týká potřebnosti konzultace této zprávy v členských státech, jsme zvažovali prozbu a o odložení toho hlasování, ale nakonec jsem proto, abychom dnes o této zprávě hlasovali. Takže chcete hlasovat. Výborně. Takže budeme hlasovat. Paní Lösing, chcete něco připojit? Pokud ne, tak můžeme rovnou začít hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 65. Kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Ověříme elektronicky. Hlasování je u konce. Zamítnuto 21 ku 21. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 66. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 68. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pokud jste pro, tak to bylo přijato. Ověříme to elektronicky. Takže ještě jednou 73. Hlasování končí. 21 pro, 19 proti, takže přijato. Nyní 74, 75, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Ověříme. Hlasování končí. 29 pro 20 proti. Přijato. 79 kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 80 kde pro? Proti. Zamítnuto. 81 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 83, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 84, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ale ověříme to. 84. Končím hlasování. Přijato 29 pro, 20 proti. A teď kompromis 5, kdo je pro? Proti. Přijato. A teď 96 eh, na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Thank <laughs> you. Abgelehnt. <laughs> Es ist Abgelehnt. Zamítnuto. A to byla první část, teď druhá část, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 97, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kde pro? Proti, drželi se, ověříme. Končím hlasování. Hned eh, kolega uh, Posolt teď dorazil. Sto čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 105. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Je tady jazyková věc, 107, 108, takže nehlasujeme 109, proti, zdrželi se, přijato. 111, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Sto dvanáct. Končím hlasování. 28 pro, 21 proti přijato. A teď 117, kdo je pro? Zamítnuto. 118, kdo je pro? Proti, drželi se. Ověříme. Nebo to bylo jasně odmítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti, drželi se. Ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti, zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Ještě 121. Takže 121, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Kompromis 9. Hlasování končím. 22 pro, 24 proti. Zamítnuto. Oh. Teď 123, kde je pro? Zamítnuto. 124, kde je pro? Proti? Přijato. To 28, kde pro? Proti? Zamítnuto. 130, kde pro? Proti? Přijatom. 231, 132, jde pro, proti, drželi se zamítnuto. To je 3, kde pro, proti, přijato. 136, kde pro, proti. Ověříme. Končím hlasování. Z 31 pro, 19 proti přijato. 138, kde pro? Proti přijato. 139, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 140, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 141, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale ověříme a říkám, že to bude 22 k 24, to je můj odhad. A 5 se zdrželo. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti, takže jsem to uhodl naprosto přesně. Když řekne Isia ano, tak je to 29, když řekne Držice, tak je to 24. Nic na tom není. Sto čtyřicet dva, kdo pro, proti, drželi se. 142 pro, proti, drželi se, přijato. Sto čtyřicet šest, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 147 jde pro. Proti? Drželi se. Zamítnuto. 149 jde pro 149. Kdo pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 150. Pro, proti zdrželi se zamítnuto. 151. Kdo pro? Proti. Zamítnuto. 155. Kdo pro? Proti zdrželi se přijato. ústní pozměňovací návrh 154. O tom jsme teď hlasovali a přijali jsme to. Do odstavce 24, potom 153 bylo staženo. Byla tady eh, chyba v eh, hlasovacím seznamu, který byl distribuován předtím. No, jsme o tom hlasovali, bylo to přijato. 155. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 100, uh, 56. pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 158, kde pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. Končím hlasování. Přijato. 27 pro 23 proti. 160, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. 162, kde pro, proti, drželi se, přijato. 163, kde pro, proti, e, přijato. 164 odpadá. A teď 165, 166, 167, 167 až 169, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Teď 170 až 175 Eh, od Kronenberka můžeme eh, o nich hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis jedno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Osm, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, drželi se zamítnuto, 16, kde pro? Proti. Drželi se přijato. 17, kdo je pro? Proti, 40 se, přijato. 18, kdo je pro? Proti, eh, zamítnuto. 19, jazyková věc. 20, kdo je pro? Proti, 40, se, 21, eh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, 30, 23, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 24, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto 25, kdo je pro, proti, ověříme. Dvacet pět. Končím hlasování. 16 pro a 31 proti. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. E, přijato. 6. Přijato. 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 29.30. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 41, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, Musíme o jeden zpátky, protože o 33 jsme nehlasovali. Kdo je? Pardon. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Teď kompromis 3, kdo je pro? proti, Třicet čtyři bylo uh, přijato. Teď kompromis tři, ještě jedno. Kdo je proti? Oby. To bude zase 20 jako 24. Končím hlasování. A bylo to přijato. 24 pro, 23 proti. Teď se dostáváme k 49, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. 52, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 53, eh, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 55, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 54, kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 57 pro, proti, drželi se přijato. 59 pro, proti, drželi se přijato, 60 pro, proti, drželi se zamítnuto, 61 pro, proti, drželi se přijato, 62 pro, proti, drželi se přijat, 63 pro, proti, drželi se eh, přijato. Eh, číslo jedna, kdo pro, proti přijato. Číslo dvě, kdo pro, proti přijato. Tři, kdo pro, proti drželi se přijato. Čtyři, kdo pro, proti drželi se přijato. Teď je tady jazyková věc a potom číslo sedm kde pro, proti, drželi se zamítnutou. A teď se dostáváme k mm, Oral 2 číslo 2, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky prosím. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie gleich gehört Tak vidíte, jak to dopadlo, kdyby jsme no, eh, odložili, tak jsme si mohli ušetřit spoustu práce a paní zpravodajce rovněž. Tím byl tento návrh zamítnut a odložen. So, Hmm? It's me. It's only one plus. you know why? Because I have a plus here. If you want to know who was the one who has... Kdo, pokud chcete vědět, kdo byl ten jeden, kdo hlasoval pra, tak to byl pan Pasku, který se vždycky drží hlasovacího seznamu své skupiny, ale bohužel byl jediný. That is loyalty. Tomu se říká lojalita. Australský minister zahraničí dorazí každou chvíli, takže prosím zůstaňte tady. Je to otázka zdvořilosti. On to měl sem opravdu daleko. In between I have to make a telephone call, you know, take over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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. Zahajuji znovu schůzi a vítám zde australského ministra zahraničí. Děkuji mnohokrát, že nalezl cestu mezi nás. Děkuji vám mnohokrát, máte slovo a srdečně vás zde vítám. Verständlich.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 Pane Broku, vážení poslanci, pro mne jako ministra zahraničí Austrálie je velkou ctí, že zde mohu hovořit eh, o azijské strategii. Hovořil jsem eh, s velvyslanci a řekl jsem jim, že Austrálie a Evropská unie jsou přirození partneři, protože jsme oddáni demokracii, lidským právům, dobré zprávě věcí veřejných. Koordinovali jsme své reakce. Austrálie i EU stáhly sankce v reakci na reformy v Myanmaru. Pracovali jsme společně také na tom, abychom podpořili cestu Fidži k demokracii. opíráme se o demokracii, lidská práva a také naše péče o životní prostředí je založena na evropském smýšlení. Evropská unie a Austrálie jsou přirození partneři. Austrálie má také obyvatelstvo pocházející z Evropy. A loni se Austrálie zavázala, že se bude angažovat v Ázii více než dříve. Austrálie je situována tak, že z tohoto partnerství bude velmi čerpat. Austrálie má tedy privilegovanou pozici v tom, co označujeme jako azijské století. Ta revoluce, která se odehrála v Ázii v posledních 50 letech, není pouze hospodářskou transformací. Jako hospodářská transformace je to jedna z největších a nejrychlejších modernizací, ke které kdy v lidské historii došlo. Ale představuje také sociální revoluci. Před 30 lety v Indonésii jen dvě třetiny dětí ukončili základní školu. Dnes podle Světové banky téměř každé indonéské dítě vychodí základní školu. V roce 2009 jeden ze 20 studentů, nebo tedy historicky, jeden z 20 studentů v Tajsku, Malajzii a tak podobně byl ve vyšším stupni vzdělávání. Teď je to tedy jedno ze čtyř dětí, které pokračuje na vyšší stupně škol. Čím dál více azijských univerzit se řadí ke špičkovým světovým univerzitám. V roce 2000 byla ve Větnamu vymícena obrna v roce 1990, pouze v roce 1990, 67 z každého tisíce narozených dětí zemřelo. Teď eh, tento počet klesl na 23. Rovnost pohlaví. V roce 1999 v Kambodži jen 53 dívek eh, na každých 100 chlapců docházelo do škol. Teď se tento rozdíl stírá Teď 82 dívek na každých 100 chlapců připadá na střední školu. V Číně v roce 91 pouze 75 dívek na každých 100 chlapců docházelo na střední školu. Teď je ve škole více dívek než chlapců. A v Číně, na Filipínách a v Tajsku bylo na univerzitě na konci minulého desetiletí více dívek než chlapců. Azie se za posledních 50 let proměnila. Nejde pouze o Čínu a to je věc, kterou bych chtěl zde zdůraznit. Je zde celá řada jiných příběhů, například Mongolsko, nejrychleji rostoucí hospodářství na světě, která poroste letos o více než 15 podle prognóz. Ale tato země se rozhodla vědomně v 90. letech, že bude mnohostranou demokracií. To znamená, že dovolí lidem rozhodnout o služení vlády. A tyto změny jsou uznány všude. Mongolsku se tomu dostalo uzna, za to dostalo uznání. A potom Indonésie, ta je tak důležitá pro Austrálii. Indonésie také dala důvěru svým lidem, mají vícestranou demokracii, mají prezidenta a kabinet, který skládá účty silnému parlamentu. Jsou zde tedy veřejné debaty o všech důležitých otázkách, které vláda řeší. Zaměřují se na lidská práva a vojsko a policie zodpovídá za své činy a je to země, která bude vyzývat ostatní, aby šli demokratickou cestou. Indonéský prezident cestoval do Myanmaru a řekl, že vojsko sehrává svou roli v kasárnách. Jinak Indonésko ve své zahraniční politice má prvky, které poznáte i například v Evropě a uklidňovat zahraniční spory, podporovat rozvoj demokracie. A taková je zahraniční politika Indonésie, která je sama rozvojovou zemí. V Ázii je také příběh Japonska. Tam je opravdu velmi silná demokracie. To nemůžeme přehlédnout. Nemůžeme přehlédnout, že Japonsko má vládu, která uznává sociální a ekonomické výzvy, které před Japonskem stojí. Řeší také humanitární katastrofy. A zažila také tato země změny vlády. Pro Austrálii je to klíčový partner a já znovu připomínám, že je zde celá řada příběhů v Ázii, které svědčí o té revoluci, která se tam odehrála. Azie která dříve spotřebovávala, nebo tedy vyvážela 50 celé světové produkce, tak teď spotřebovává 50 To znamená, že tam v Asii a v Pacifiku roste střední třída. A v Indii, v Indonésii dochází také k velké demografické dynamice. Průměrný věk v roce 2020 bude 29, ale musím říci, že jsou zde dvě hrozby pro tento model růstu zemí, které jdou cestou Tajska, Koreji, Singapuru a před nimi cestou japonská Urbanizace, industrializace, demokratizace. Jsou zde tedy dvě rizika pro tuto cestu. Jedna je past eh, středního příjmu. Problémy zprávy, korupce, daňové problémy. Ty zabrání těm zemím, aby ze zemí se středním příjmem se dostali do kategorie bohatých zemí. Tyto problémy se budou řešit ekonomickými a politickými reformami v celé řadě těchto zemí. Druhé riziko, a možná odkážu na zprávu Světové banky, Čína za 30 let, je to tedy příběh úspěchu v posledních 30 letech, Čína se tam chválí za to, že se přidala k ostatním zemím, eh, industrializovala se, ale tato zpráva Světové banky také apeluje na Čínu, aby prováděla další ekonomické reformy, aby posílila tržní ekonomiku a přechod eh, k soukromému podnikání a aby se změnil také systém zprávy těchto podniků. Čína to musí udělat, eh, aby neupadla do této pasti středního příjmu. A tato zpráva Světové banky by se mohla vztáhnout i na jiné země v tomto regionu, které také čelí výzvě reform a rizikům. To je tedy ta výzva té pasti středního příjmu. Pak je zde ještě druhé riziko, které vyplývá z bezpečnostních rizik kvůli sporům o území. Tyto spory jsme zaznamenali v Jižní Číně, v Jižním Čínském moři a ve východním Čínském moři. Čína nebo Austrálie tedy nezaujímá k tomu žádné stanovisko, nicméně eh, řídíme se umluvou OSN o právu moře a myslíme si, že je zde spousta hodnot, které by měly být eh, proskoumány, když přijde na dohodu o sdílení zdrojů mezi stranami sporu. Je třeba uzavřít dohody, aby se využily tyto zdroje a aby se sdílely výnosy z těchto zdrojů. V Jižním Čínském moři jsou územní spory mezi Čínou a Větnamem, Čínou a Filipínami a Čínou a Brunei. A jsou to velmi znepokojivé spory, protože by mohly vyústit v nedorozumění a použití síly. Takže Čína a Japonsko má také spor. kde hrozí riziko nedorozumění a my v Jihočínském moři vyzýváme k dialogu, aby se přeskoumala možnost využití dohody o sdílení stroju, zdrojů, místo toho, aby se nadále vedl tento spor o svrchovanosti. Naše vztahy s Čínou jsou pro nás čím dál důležitější a před dvěma týdny australský premiér s premiérem Lím a čínským prezidentem uzavřel dohodu o strategickém partnerství. Rád bych přečetl něco, co bývalý premiér Singapuru řekl o Číně. Mír a bezpečnost v Jižním Tichomoří because it tried to slow down or abort its development. Mohlo by dojít k zastavení vývoje, ke vzniku kosmopolitnější a zahraničně orientované eh, společnosti. To jsou možné trajektorie čínského eh, vývoje. Není na tom nic nevyhnutelného. s tím, že by Čína musela nutně být v konfliktu se Spojenými státy, nebo že by Spojené státy musely být v konfliktu s Čínou. My si myslíme, že jako spojenec Spojených států, jako velmi také solidní partner Číny, si myslíme, že vzestup Číny je dobrý jak pro Čínu, tak pro zbytek světa. A to slovo zadržování již nepatří do diplomatického slovníku Austrálie nebo koukoliv jiného v tomto regionu bohatá Čína, která se bude konstruktivně podílet na řešení regionálních a globálních otázek, je dobrá pro svět. My si také myslíme, že je dobře, aby tady byla americká přítomnost v Tichomoří a aby existoval silný vztah mezi námi a Spojenými státy, protože to je nejlepší záruka stability, míru a prosperity v tomto regionu. Když se podíváme na severo východní eh, Asii, na problémy na Korejském poloostrově, tak tam například jsme svědky toho, jak americká přítomnost v posledních několika desítkách let je základem pro mír a stabilitu. Eh, dnes ta přítomnost eh, USA je vlastně zárukou pro Japonsko a Jižní Koreu, které, se, eh, které musí čelit nepřátelské retorice a nepřátelskému postoji Severní Koreji. Ale eh, chtěl bych na závěr také říci, že eh, ASEAN eh, tady má velkou důležitost. ASEAN má více než 500 milionů obyvatel. ASEAN trvá na tom, že je naprosto zásadní pro řešení otázek spojené s tímto regionem. My se snažíme přizpůsobit naše zahraniční politiku s politikou Asanu. Asan, má, Asan například eh, měl naprostou pravdu ve svém postoji k řešení problému v Barmě, eh, protože dříve než kdokoliv ostatní odhalil, že tady dochází ke změnám a asociace těchto jeho východních azijských států si všimla, že došlo k pokroku ze strany prezidenta Sejna, že tyto změny budou nezvratné. A mm, uznali, že tady dochází k něčemu důležitému, kde se vláda rozhodla vrátit armádu zpátky do Kasáre a pustit se na cestu demokratických reform. A v tomto odhadu měli pravdu. Já jsem byl eh, v Barmě loni a prezidentovi Tincenu jsem řekl, že Austrálie odstupuje od sankcí, než jenom přerušuje. A já bych chtěl také poblahopřát Evropské unie, že včera oznámila zrušení veškerých sankcí vůči Barmě. A sám tedy měl pravdu v otázce Barmy a vzhledem k tomu, že to je také eh, v jádru tohoto regionu, tak tam jde i o sociální a kulturní rozvoj. Regionální spolupráce je důležitá pro to, abychom se udrželi na této trajektorii růstu nejenom v tomto regionu, ale v celé Azii. Protože to bude mít obrovské sociální eh, výhody, zvýší se eh, Eh, věk dožití, zlepší se postavení žen a tak dále. Tím se dostávám ke konci svého projevu. Děkuji vám za to, že jste poskytli příležitost eh, vystoupit na půdě tohoto význačného výboru a samozřejmě rád odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám. Great... Děkuji za tento úvod. Jsem rád, že zde máme tuto debatu protože nám to dává příležitost podívat se na tento kontinent z jiného úhlu pohledu a to je pro nás velmi užitečné. Je třeba vidět, že v této souvislosti tady máme také rozvoj, který se týká rámcové dohody. Ta vyjednávání se vyvíjí dobře. Já bych tady krátce přerušil s jednou záležitostí s dovolením vaším. Právě jsem obdržel zprávu, že Aramejci v Evropě nás prosí, abychom je podpořili a týká se to eh, syrsko-ortodoxského biskupa z Alepa eh, v, eh, v, v zemích, která jsou osvobozená. Tam došlo k útoku, řidič byl zavražděn. A pokud mi dovolíte, tak já bych i vaším jménem a také pomocí SBČ se pokusil pomoci a vyjádřit solidaritu. Pokud tedy nikdo nic nenamítá, budu takto postupovat. Děkuji. A nyní otázky. Jako první se přihlásila paní Gomeš. Děkuji, pane ministře. Naslouchala jsem vám s velkým potěšením, sdílím vaši analýzu těch pozitivních eh, aspektů i hrozeb. A Mám takovou otázku, ke které se ještě vrátím, ale ráda bych se vás především zeptala. Řekl byste, že Čína je v pozici, kde by mohla zažít bublinu a prasknutí bubliny v ekonomice, což by mělo dopad na celý region, nejen tedy na čínský lid. A jak se také díváte na Čínu a její postoj k Severní Koreji. Víme samozřejmě, jak důležitá je pozice Číny, takže co to bude znamenat, když Čína nějak eh, zasáhne nebo nezasáhne ve vztahu k severokorejskému režimu. A ráda bych se také zeptala na daňové ráje. Vy jste se zmínil o Singapuru a Hongkongu. Říkal jste, že Singapur a Hongkong se stávají největšími daňovými ráji na světě. Především eh, pro lidi z Číny, kde není možnost investic, takže souvisí to nějak eh, s vaší pozicí v regionu, protože jde zde v podstatě o právní stát a my tady hovoříme o tom, že je to jedno z hrozeb. Jde tedy o demokracii, ale také o právní stát. Viděli jsme ten skvělý pokrok, kterého dosáhla Indonésie, ale stejný pokrok jsme zatím nepozorovali v Číně. A já jsem se chtěla zeptat na barmu Myanmar. Vy jste zmínil tu změnu ke které došlo a kterou ASEAN anticipoval, změnilo se to proto, že do toho také vstoupila Čína, nicméně není zde hrozba, že zde nebude nakonec demokracie. Jak se třeba díváte na utlačování Rohingů v barmě Myanmaru? A konečně Východní Timor, to je také další velký úspěch. Mohl byste nám říci, jak vypadá vaše jednání s Východním Timorem, pokud jde o ropu, to je pro ně opravdu velmi klíčové. Jak to pokračuje? Děkuji mnohokrát. Nyní paní Net, já prosím, abyste hovořili poněkud kratší dobu než Anna, která tolik toho ví a proto potřebuje vždy o trochu déle než ostatní. Já se pokusím. Všichni víte, že vy máte vždycky, pane předsedo, velmi krátká a přesná vystoupení, tak já se pokusím řídit vaším příkladem. Pane ministře, vítejte, děkuji vám za to, co jste zde řekl. Já vám nebudu vyprávět příběh svého života, nebylo by to zajímavé, ale můj manžel a já jsme hodně cestovali v jihovýchodní Asii, procestovali jsme celou řadu zemí v tomto regionu a vždycky jsme se snažili číst anglické noviny, protože noviny v jiných jazycích pro nás nebyly srozumitelné a něco bylo opravdu velmi legrační. Třeba jeden singapurský deník citoval čínské noviny a tam se psalo, že Chris Patton je skvělý tanečník tanga, což je urážka v Číně, takže to bylo opravdu velmi legrační. Takže jsme sledovali všechny ty změny, ke kterým tam docházelo a také úsilí vaší vlády a předcházejících vlád o zlepšení vztahu s většinou eh, důležitých azijských partnerů, což je samozřejmě pochopitelné. Pokrok demokracie v některých eh, zemích je opravdu významný, jak jste říkal, ale například v Kambodži tam jsou pořád ještě problémy. Třeba to, jak nakládají s opozičními politiky, to je opravdu nepřijatelné. Ale ráda bych se vás zeptala, pane ministře, velmi konkrétně, jak se vaše vláda dívá na Tajvan? Já předpokládám, že podporujete politiku jedné Číny, ale v praxi, jak se na to díváte, jak vidíte význam Tajvanu s ohledem na to, co se odehrává těch čínských mořích, takže to by mě opravdu zajímalo, jak se na to díváte. A kromě toho jsem také měla to potěšení, že jsem navštívila vaši zemi, eh, když jsem cestovala po jeho východní Asii, ale opravdu s velkým zájmem si vyslechnu vaši odpověď. Děkuji. Eh, Theocharus. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás rád přivítal v Evropském parlamentu, vážený pane ministře. Já opravdu obdivuji australský národ a jeho dominantní roli v rozvoji zemí Jižního Pacifiku. Tam mám samozřejmě také osobní zkušenost ze svých dobrodružství v tomto regionu. Austrálie hraje také důležitou roli v podpoře míru a lepších vztahů mezi azijskými zeměmi i pokud jde o Kypr, Já bych rád zdůraznil, že si opravdu přeji, aby jednání o partnerské dohodě byla úspěšně završena a slibuji, že jako zpravodaj udělám všechno, aby k tomu došlo. Děkuji. Bytikofer. Pan Bytikofer. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, moje první otázka se týká vaší analýzy dopadu amerického pivota, pokud jde o Čínu a ASEAN. On ASEAN cohesion. How do you evaluate that? Takže tam dochází v Číně k takovému svírání kleští, to je, to je tedy první otázka, jak se na to díváte. Druhá otázka se týká vztahu mezi Austrálií a Čínou. Říkáte, že teď máte strategické partnerství. Je to partnerství založené na hodnotách nebo na zájmech, nebo jaký je tedy základ tohoto strategického partnerství? Citoval jste Lee Kuan Yew a v tom citátu se uvádí, že Role Číny přímo závisela na tom, jak Západ přistupuje k Číně. Souhlasíte s touto analýzou? To znamená, není to čínské chování založeno na tom, co se odehrává v Číně? Je to jenom zrcadlo toho, jak Západ přistupuje k Číně? Říkáte, že vzestup Číny je dobrá věc. Jak dlouho to ještě bude dobré? když eh, se partneři Číny stanou ještě asertivnějšími. A poslední otázka. Mohl byste říci, jak se tedy změnila zahraniční politika Číny ve vztahu k ostrovům v poslední době? Jak se díváte na tyto změny? Uh, thank you, Chairman. Uh, Foreign Minister, Mr. Carr over here. Dobrý den, Vítám vás tady, pane ministře. Ne, tak často tady máme na návštěvě ministry z Commonwealthu. V Evropské unii jsou vlastně tři bývalé země britského společenství národů, Kypr, Malta a Spojené království. Možná, že i to stojí za zmínku. Vzhledem k tomu, že dohody o volném obchodu již byly uzavřeny ze strany Singapuru a Jižní Koreji, teď se vyjednává o té s Japonskem, mě by zajímalo, jestli Austrálie by jednou nemohla, e, neměla zájem vyjednat podobnou dohodu. Potom mám otázku týkající se bezpečnostní spolupráce, zejména jde o boj proti pirátům u Somálska v Indickém oceánu. Možná, že víte, že tady probíhá naše e, vojenská mise. Zajímal by mě, jestli Austrálie eh, by měla zájem se podílet na boji proti pirátům a boji proti terorismu, protože Austrálie samotná byla eh, v Indonésii, to bylo to, ten útok na Bali, byla obětí terorismu, takže určitě se chce podílet tomto území paní eh, Gomez už se zmiňovala o těch rohinzích. A ještě k zahraniční politice chtěl bych vás upozornit na Eh, sdílení zdrojů, o tom jste hovořil i sám, a na sdílenou eh, suverenitu. Já jsem členem eh, pracovní skupiny pro Tajvan a tady teď existuje plán, který by měl nebo argumentuje přesně tímto způsobem, tedy že ty spory o svrchovanost by se mohly vyřešit nějakou společnou dohodou o společném využívání například mořských zdrojů. Myslím, že by tento dokument stál za přečtení. Podle mě by to bylo velmi přitažlivé řešení pro uh, Eh, tyto teritoriální eh, Senkaku eh, ostrovy. Potom bych se chtěl zeptat, jak vypadá váš vztah s Indií, jak ta další velká anglicky mluvící demokracie v jeho východní Azii. Jsou vaše vztahy velmi silné nebo ne? My podporujeme Indy velmi silně. Já jsem založil skupinu Přátel Indie před deseti lety a teď východní Timor. Já jsem slyšel zprávy o tom, že australské společnosti, které eh, těží v pobřežních vodách eh, východního Timoru, nepřispívají eh, z výnosů této činnosti vládě východního Timoru. Jak je, je to pravda, nebo dochází tady k výměně informací o ziscích těchto společností ropných? A teď Pan Forst. Thank you. Thank... Děkuji, pane ministře zahraničí, za váš eh, projev, za to, že jste přijel do Bruselu, navštívil jste Evropský parlament. Já se eh, nechci ani tak věnovat eh, zahraniční politice, ale spíše bych se chtěl zeptat na obecný aspekt vztahů mezi Evropskou unii a Austrálií pravidelná setkání poslanců obou zemí se konají, nebo se konají už od roku 1991. Ne, na, to bylo v únoru tohoto roku, když delegace sedmi evropských poslanců naštívila federální parlament v Kanbeře a co bylo asi nejzajímavější pro které delegace, bylo to, že všude slyšeli, jak moc Austrálie přesunuje svoje zaměření a svůj pohled na ten dynamicky se rozvíjející azijský region a na to, jak důležitý je azijský trh pro Austrálii. Nicméně rozhovory o Evropě nejsou až eh, tak na pořadu eh, dne, protože Evropa se zabývá příliš sama sebou Eh, obsesivně se snaží eh, řešit svoje problémy v eurozóně. My samozřejmě chápeme tento postoj Austrálie, která se zaměřuje na eh, Asii, ale myslíme si, že by ten vztah mezi Austrálií a Azií neměl jít na úkor našich těch tradičních vztahů mezi Evropou a Austrálií, protože jsme přirozenými spojenci. Dále bych chtěl upozornit na jednu oblast, kde nejenom Austrálie hraje důležitou roli, ale také Evropa. Jde o Tichomoří. Jeden málo známý fakt je ten, že Evropa je největším dárcem rozvojové pomoci. protože v této oblasti žije 650 tisíc evropských občanů. Evropská přítomnost tady ale není až tak viditelná a její role není příliš uznávána. Mě by zajímalo, jestli by Evropa společně s Austrálií nemohla nějakým způsobem eh, spolupracovat na rozvoj této oblasti. Například se to týká Šalmonových ostrovů, Fidži, východního Timoru. A za třetí bych se chtěl zmínit o významné role Austrálie eh, v letech 2013-2014 na mezinárodních fórech kdy bude Austrálie členem Rady bezpečnosti OSN a bude také vést G8, G20. A proto bych se chtěl zeptat, jaké jsou australské cíle pro eh, tyto důležité, to důležité vedení těchto dvou orgánů. Teď pan minister dostal eh, spoustu otázek, takže navrhuji, abychom mu nechali příležitost odpovědět a potom Eh, se budou moci přihlásit ostatní kolegové o slovo. Takže prosím, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, k tomu členství eh, v Radě bezpečnosti my se budeme zaměřovat hlavně na mm, budování míru. My máme přítomnost na Šalamoných ostrovech, na Fidži, protože tady došlo k velmi ničivým konfliktům. Chceme, aby se to naše zkušenost promítla také do mírových aktivit OSN v Africe. Eh, Rada bezpečnosti řeší eh, řadu otázek, která, které souvisejí s eh, občanskými válkami a konflikty v Africe. My máme zkušenosti s Fidži, Šalamonu, a s východním Timorem, takže bychom to tady mohli uplatnit. Eh, naše eh, vedení G20 se bude zaměřovat hlavně na vytváření pracovních míst a hospodářský růst. My vítáme více spolupráce v oblasti rozvojové pomoci. O tom jsme také včera diskutovali. Eh, v našem partnerství si budeme představit, že by evropská pomoc šla přímo do Tichomoří a že, nebo my bychom Eh, spravovali tu vaši eh, rozvojovou pomoc, která jde do Tichomoří a vy byste zase spravovali naše pomoc, která jde do Afriky. Pane Tanoku, ehm, my neplánujeme nic toho, co jste navrhoval tedy v jednání dohody o volném obchodu. Myslíme si, že nejprve by je na čase uzavřít rámcovou dohodu a tam nastínit nejlepší postup dopředu k našim vztahům z Indii ehm, Indové eh, měli zájem na dovozu uranu eh, z Austrálie. My teď se snažíme zajistit eh, tento prodej rudy, aby se mohl prodávat na indickém trhu. Vím, že také mají zájem na rozhovorech o strategických otázkách od Fidži přes Indický oceán, Irán tento zájem tady v minulosti nebyl a my to vítáme, že se objevuje a že také dochází k třístranným jednáním mezi námi Indií a Indonésií. Například naše sdílení zdrojů eh, s východním Timorem je upraveno smlouvou, podepsanou námi a jimi, to obecně dodržují, je to rámec pro náš vztah Východní Timor z toho bude mít velký prospěch, protože zdroje jsou sdíleny, takže oni dostávají z toho výnos, tak jak to bylo eh, vyjednáno eh, v naší zájemné smlouvě mezi eh, Indonésií a námi. Dobře funguje spolupráce v oblasti boje proti terorismu. To bych chtěl vyzdvihnout. My jsme například eh, eh, obvinili formálně, nebo Indonésie formálně obvinila 700 eh, podezřelých z terorismu. My jsme s nimi sdělili zprav, naše zpravodajské informace. Naše policejní složky spolupracují s indonéskou policií. Jedno z měřítek úspěšnosti tohoto vztahu <clears throat> je to, že se jim úspěšně podařilo bojovat proti terorismu od toho útoku na Bali v roce 2002. A teď bych se chtěl eh, vrátit k tomu, na co se ptala paní Gomeš. To se týkalo Číny, Severní Koreji. My si uvědomujeme velmi pozitivní roli, kterou Čína hraje v hledání eh, způsobu, jak zastavit severokorejské jednání. Myslím, že Čína ale nebude ochotná sdílet všechny informace o svém vztahu se Severní Koreou, ale já vnímám eh, čínskou roli velmi pozitivně v této oblasti. Jinak eh, my nemáme žádné důkazy o nějakých aktivitách daňových rájů týkající se Hongkongu a Singapuru. K jinému tématu, vy jste se zmiňovala o pokroku v Číně, o právním státu, ale eh, je potřeba uznat, že nové čínské vedení eh, prohlašuje a že jeden způsob, co se eh, říká v oblasti lidských práv a demokracie, to jsou pojmy, které se objevily při nástupu nového vedení kdy jsme my byli na návštěvě Číně a naše premiérka na to eh, upozorňovala, tak eh, premiér Li říkal, že došlo k pokroku v oblasti lidských práv v Číně a říkal to tak jednoznačně, že mě to vedlo k názoru, že tady dojde k dalšímu pokroku. Takže já to vnímám eh, kladně a věřím tomu, že nové čínské vedení bude usilovat o šíření právního státu a hospodářské reformy, které byly eh, také předmětem té zprávy Světové banky. Co je Barmy, tady já sdílím vaše obavy eh, související se zacházením z Rohingy. Já tam eh, za několik měsíců pojedu na mou druhou návštěvu a chci navštívit i tuto provinci. Já jsem mluvil už s zástupci Rohingů v Sydney, to bylo minulý týden. Jejich eh, statut je obrovský problém. A Evropská unie má pravdu, nebo jednala správně, když zrušila své sankce vůči Barmě, protože to, eh, tento postoj je tady hluboce zakořeněn už několik desítek let, je to etnický a náboženský konflikt Eh, v této zemi a my musíme spolupracovat s prezidentem Tysejnem a s vládou eh, Barmě, abychom zajistili uznání statutu tohoto národa, aby došlo k usmíření mezi jinými eh, komunitami a Rohingy, kteří tady dlouho trpí diskriminací, takže my se budeme snažit spolupracovat s barmskou vládou na vyřešení jejich statutu. Naštíme také uprchlické tábory v té provincii, kde žijí. Co se týče východního Timoru, jak jsem se setkal s panem Guterresem e, minulý e, týden v Sydney, jeden eh, hlavní rys rozvoje této malé chudé země je ta míra usmíření s Indonésií. A my s nimi pracujeme na tom, aby došlo k hospodářské integrace mezi východním Timorem, Austrálií a Indonésii. Nebude to úplně jednoduché, protože zase tolik evidentních partnerství tady neexistuje, ale oni přislíbili svou účast s tím, že by v dlouhodobém výhledu eh, východní Timor se měl vstoupit do ASEANu. Myslí si, že jsou na tom lépe hospodářské než Laos, který byl, eh, kterému bylo povoleno členství, takže to asi bude pokračovat i nadále. Co týče Tajvanu, odhadla jste náš postoj správně i my. Eh, věříme v politiku jedné Číně, my vítáme úsilí americké diplomacie, eh, datující se ještě z prezidentství eh, George Bushe. My komunikujeme s vedením na Tajvanu a naprosto bez okolku říkáme, že Tajvan byl provincií Číny do té doby, kdy v roce 1895 došlo k eh, čínsko-japonské válce. A eh, i nadále říkáme, že usilujeme o mírové sjednocení Tajvanu a Číny. Eh, jinak naše role v boji proti pirátům eh, u somálských břehů je velmi velká. Já jsem také mluvil s ministrem zahraničí Seychelských ostrovů, který říkal, že v jednom útoku pirátů jeho země přišla o třetinu eh, své zásoby paliv na rok. Musíme mít na paměti eh, postavení těchto malých ostrovních států, které trpí nejvíce útoky pirátů. A to by nás mělo posílit v odhodlání bojovat proti pirátům. My jsme se k tomu zavázali a společně s vámi se účastníme všech těchto protipirátských aktivit u rohu Afriky. Jinak, co se týče asertivnosti čínské zahraniční politiky, je potřeba se vždycky eh, dívat na to, jestli je to nápomocné řešení problému nebo eh, ne. A jestli to změnilo od roku 2008, my si myslíme, že ty eh, spory o svrchovanost nad ostrovy v jeho čínském moři by se měly řešit podle mezinárodního práva, například také podle umluvy OSN o právu moří. A my hm, pozbuzujeme Čínu, aby pokračoval tímto způsobem, aby na to dohlížel ASAN. Evropský parlament se také musí poučit z těch eh, lekcí minulosti, z výročí první světové války. Víme, eh, jakým způsobem došlo v srpnu 1914 k eh, vypuknutí první světové války. To bylo téměř způsobeno také konfliktem v Tangeru Víme, že tam došlo k dvěma eh, incidentům v Maroku ještě před rokem 2014. Byly to námořní eh, konflikty nebo námořní eh, útoky, které předznamenaly vypuknutí první světové války. A proto musíme se velmi živě zajímat o to, aby v rámci Asánu vznikl nějaký kodex jednání pro tyto situace. Jde tedy o to, jak se mají řídit a řešit tyto spory a potom, jak se mají urovnávat. A ten kodex jednání by se týkal řízení těchto sporů, ale v konečném důsledku půjde také o to, jakým způsobem se ten spor urovná a možná, že společné sdílení zdrojů by mohl být jednou z těch možností. Naše partnerství Čínou se zakládá na zájmech a na některých eh, eh, společných hodnotách, jako je například mírovné urovnávání sporu a mírový rozvoj našeho regionu. Dynamika čínské zahraniční politiky eh, se samozřejmě eh, bude řídit eh, mezinárodními událostmi a tím, jakým způsobem probíhá debata o čínské politice. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji. Paní Jegle. Paní Jegle, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji mnohokrát za vaše skutečně komplexní a velice eh, zajímavé informace týkající se zejména zahraniční politiky. Dovolte mi v rámci druhého kola otázek položit dvě konkrétní otázky. Ta první se týká ještě jednou Myanmaru. Jakožto členka Výboru pro lidská práva i zde jednoznačně sdílím vaše politické postoje a chci to zdůraznit. Ale až ehm, odjedete do Myanmaru, tak bych vás chtěla poprosit, abyste se neptal pouze na situaci Rohingů, jakožto muslimů, ale abyste se také zabýval otázkou Kačinu. To jsou křesťané. A ti se nachází více či méně ve stejné situaci, jako Rohingové. Ale navzdory všemu ještě jednou bych chtěla pochválit vaše politické eh, názory na tuto zemi. A myslím si, že barská vláda eh, učinila mnohé. Já si myslím, že bychom měli podpořit opozici, ale z mé zkušenosti vím, že v opozici je celá řada různých uskupení a myslím si, že se skutečně na tuto opozici momentálně ještě spolehnout nemůžeme. Takže tady je třeba učinit ještě mnoho práce. A další otázka, ta se týká spolupráce Evropské unie a Austrálie. Místo předseda odpovídající delegace pan Foss již jasně naznačil, jaké jsou ty základní rysy. A já jakožto členka této delegace jsem mohla v únoru navštívit vaši zemi a děkuji mnohokrát za tu obrovskou pohostinnost a za možnost vést celou řadu přímých rozhovorů. Eh, pro mě bylo fascinující, že vaše zem, země eh, nálezla odpověď na otázku, jakým jazykům bude vyučovat své děti a je to čínština a japonština. To je tedy explicitně ta budoucnost, kterou vy si představujete pro svou zemi. Jak chcete potom vidět budoucnost spolupráce Austrálie a Evropské unie? My tady si přijeme mít tu obchodní dohodu, ale když se například podíváme na oblast zemědělství, Evropská unie je třetím největším obchodním partnerem Austrálie, ale Austrálie je 15. tím obchodním partnerem pro Evropskou unii. A dohoda v oblasti zemědělství by jistě pro Austrálii byla žádoucí, ale oficiálně jsem se doslechla pouze to, že tedy ta dohoda je již v racně pokročilém stádiu, ale pokud vás správně chápu, tak vy chcete mít nejdříve dokončenou tu dohodu politickou a pak se věnovat té obchodní dohodě. A nebo jsem to pochopila špatně, pane ministře. Děkuji. Well, thank you very much. Uh... Děkuji. Pane ministře, Zmínil jste se o situaci v Evropě před první světovou válkou. Víte, že teorie mezinárodních vztahů říká, že pokud chcete mít mír v systému, musíte mít mír v centru systému. Evropa byla v centru systému a měli jsme 100 let míru 1815 až 1914, ale skončilo to tedy první světovou válkou, protože dvoustranost převážela nad vícestraností. Teď jsme po druhé v době, kdy jsme tedy v centru systému a máme teď dvě instituce, NATO a EU, to jsou vícestrané instituce, které mají navrh nad našimi dvoustrannými vztahy. Takže když jste v centru systému, tak musíte podporovat vícestrannost. Takže vy se také ve své oblasti pohybujete směrem k centru systému. Máte k tomu nějaký postoj? Pan Robert. To je dobře, pane ministře, že jste tady. Vždycky je dobré přivítat zde někoho od protinožců, aby zde hovořil o relevantních otázkách. Mám čtyři otázky. Za prvé, co si myslíte o tom, co říkala Čína, že rozšíří své vojenské síly, aby byly proaktivnější v hájení čínských zájmů, především tedy v jihovýchodní Asii, ale nejen tam. Za druhé, jaké dopady to bude mít na australské aktivity na zachování míru? Bude to vyžadovat navýšení vašeho rozpočtu na obranu, anebo jen to budete dále sledovat? Eh, za třetí, jaké dopady to bude mít zase v jiné oblasti, protože mnohé ostrovy trpí zvyšující se hladinou oceánu a Austrálie pomohla těm malým souostrovím finančně, takže řekněte nám k tomu něco, ale ta opravdu důležitá otázka, kterou pro vás mám a na které se nedá jedno, jednoznačně odpovědět, takže to bude důležité na konci léta, kdo vyhraje turnaj v kriketu Ashes. Pan poslední. Pane ministře, mám dvě zcela přesné otázky. Ta jedna se týká sousedství Indonésie a Filipín. Filipíny jste vůbec nezmiňoval. V oběch velkých ostrovních státech máme silné, silná separatistická hnutí. Vy jste hovořil velmi optimisticky o Indonésii. A já se vás chci zeptat, jak hodnotíte tato separatistická hnutí v těchto obou velkých ostrovních státech? Vidíte to jako nebezpečí, které se stupňuje, anebo které spíš polevuje. A druhá otázka se týká země, se kterou je Austrálie velice úzce spojena, a to je Papua Nová Gvinea. Jak vidíte stabilitu a budoucnost Papuji Nové Uh, Again, some splendid uh, Eh, Zase pár skvělých otázek. Nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele otázku lidských práv. Já souhlasím s těmi kačiny, my jsme na to upozornili ve svých diskusích eh, s Myanmarem. Myslím si, že největší výzva pro Myanmar je tedy vedle hospodářského rozvoje právě usmíření. My máme tedy program pomoci, program podpory Austrálie také hodně pomáhá v tomu programu usmíření. Spolupracujeme se Spojeným královstvím. Také jsme vedle Rangunu postavili školu, vybavili jsme tu školu, připravili jsme učitele. A australský ministr tedy navštívil tuto školu a já jsem viděl ty rodiče, hrdé rodiče, jeden z nich měl na sobě tričko, které bylo Ligy pro tedy demokracii a já jsem říkal, že teď se tedy setkáváme také s ikonickým vůdcem opozice, teď se to přenáší v televizi. To je tedy země, která potřebuje, aby se eh, podporovalo především vzdělání a informovanost mladých. A já si myslím, že Evropa a Austrálie může být hrdá na to, že jim v tom pomáháme. Je důležité, aby se to stalo úspěchem, protože rozvoj Myanmaru bude důležitý v vytvoření zóny prosperity mezi Asanem a UNA. To je velmi důležité. Je to součástí té revoluce v Ázii. Zvedá to možnosti pro tyto lidi a pomáhá to také při řešení těch etnických sporů, jako z Rohingy a z Kačiny. Spolupráce s Evropou a investice do Asie, to jsou věci, které uh, nemají tedy ve výsledku nulu. Já vždycky říkám, že naše hodnoty přicházejí z Evropy. Azijští imigranti k nám přicházejí proto, že my se opíráme o evropské hodnoty, máme parlamentní demokracii, proto je Austrálie atraktivní pro přistěhovalce z Číny nebo z Indonésie. Proto lidé riskovali na moři svůj život, aby mohli připlout do Austrálie, protože věděli, že hodnoty založené na evropských hodnotách eh, jsou základem. Australské ústavy a ta nikdy nemůže být eh, zrevidována nebo přepsána. Sir Robert se ptal na Čínu. Víme, že Hospodářský růst půjde ruku v ruce s vojenským posilováním Číny. Čína musí být v tom ale transparentní, aby rozptýlila pochybnosti a podezření. My jsme Číňanům řekli, že když budou modernizovat eh, své vojsko, budeme dělat my totéž a budeme spolupracovat především po vojenské stránce s našimi spojenci, tedy s USA. Pokud jde o Pacifik, eh, tak eh, Každý, kdo chce vidět, jak vypadají klimatické změny, tak by měl navštívit Kirabulka. My jsme tam museli postavit silnici, na jedné straně laguna, na druhé straně oceán a hladina pořád stoupá. Hrozí tam znečištění pitné vody a my děláme tedy dvě věci. Děláme tedy veřejné práce, připravujeme se na to, až to tam bude opuštěno a školíme také mladé lidi v angličtině a připravujeme je na to, aby se naučili elektronice, mechanice, aby tedy ve chvíli, kdy budou muset opustit eh, svůj ostrov, tak aby přišli do Austrálie nebo na Nový Zéland, ne jako chudí uprchlíci, ale jako lidé se schopnosti, které potřebujeme. A tomu my právě napomáháme, aby se naučili anglicky, aby se naučili těm schopnostem. My vycházíme ze své tisícileté zkušenosti, z jejich tisícileté zkušenosti eh, života v oceánu, života v okolí oceánu, mají tedy smíšenou krev, jsou tam tedy Malajci a také evropští námořníci. A bohužel tato kultura bude smazána kvůli globálnímu oteplování. A to si uvědomíte, když stojíte na tomto ostrově a pozorujete tu stoupající hladinu. Potom Filipíny. Tam je zajímavé, že Malajzie, to je další příklad toho spolupráce, pomohla dohodě mezi islámskými separatisty a filipínskou vládou. Bylo to velmi slibné. V Indonésii věříme, že jedním z měřítkem toho úspěchu je to, jak přistupují k těm separatistickým snahám. Když jsem hovořil s prezidentem před měsícem, tak on právě upozornil na otázku Papuji a říkal, že bylo důležité, aby tato provincie měla zvláštní autonomii. My plně uznáváme indonéskou suverenitu, svrchovanost nad těmito dvěmi, dvěma provinciemi a Podporujeme své indonéské přátelé v tom, aby jim dali zvláštní autonomii. Především je tedy nutné začít hospodářský růst, aby se setřely rozdíly mezi těmito provinciemi a Indonésií. Pokud jde o Papu Novou Gvineu, tak tam si myslíme, že premiér postupuje velmi dobře byl podpořen 90 hlasy v parlamentu, který má 111 členů, eh, bojuje proti korupci, podporuje hospodářský růst, buduje infrastrukturu a zvedá zdravotnické a vzdělávací standardy. Tato země je velmi chudá, nicméně je etnicky velmi různorodá, nejrůznorodější na světě. Má složitou topografii, ale měli demokratické volby. Umožnili lidem, aby si zvolili své zástupce. Když v Papuji Nové Gvineji je možno mít eh, svobodné volby, svobodná média, tak eh, jakákoliv země na světě může mít eh, svobodné volby. To je opravdu velký výdobytek, velký úspěch. A pokud je o ten kriketový turnaj v Aši, se náš velvyslanec je eh, větším fanouškem kriketu než já. Historie ukázala, Austrálie prokázala několikrát, že je lepší, že má lepší tým než eh, Britové a my si myslíme, že tato nadřazenost bude zachována i nadále. Thank you very much. Děkuji, pane ministře. za tuto debatu, za vaše eh, poznámky k mnoha tématům. Možná, že bychom Austrálii mohli připomenout, že Evropa je pořád ještě důležitým aktérem, stejně tak jako Austrálie, nejenom kvůli surovinám, které má, a měli bychom všichni udělat všechno pro to, aby rámcová dohoda byla dokončena co nejdříve. Já jsem teď dostal zprávu o tom, že váš generální guvernér naštíví Brusel společně s podnikatelskou misí, aby o těchto otázkách diskutovali. Bude to 1. července čímž se ukazuje, že to je probíhající proces, který se pohybuje a vy můžete být ujištěn, že naše zájmy v Austrálii jsou nešené, máme velké naděje a těšíme se na další spolupráci. A pokud budete součástí toho azijského století, tak samozřejmě můžeme mluvit o zájmech, ale také můžeme, no, máme hodně co říct o právním státu, demokracii a lidských právech. A proto je důležité, abychom spolupracovali, protože naše společnosti se zakládají na podobných hodnotách a to hraje svou roli a proto si myslím, že úzká spolupráce mezi Austrálií a Evropskou unii je nesmírně důležitá. Naše dveře jsou rozhodně vám vždycky otevřeny.